lidských právech. Zároveň eh, budeme eh, pokračovat v tom, že budeme tuto otázku řešit spolu s malajskými úřady. Děkujeme komisaři Píbalksovi. A bylo předloženo šest návrhů usnesení. Eh, máme usnesení SAD, ALD, EPP Zelených a GUE NGL. Tímto rozprava končí, hlasovat se bude po skončení celé rozpravy. Dalším tématem na pořadu jednání je téma Ugandy, Bahatyho návrh zákona a diskriminace obyvatelstva LGBT. Nejdříve dostane slovo na jednu minutu 30 zpravodajka paní de Kaiser. Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, přesně před rokem jsme tady hlasovali v parlamentu o usnesení mm, o lesbičkách, homosexuálech a e, zákoně Baraty v Ugandě. A proč rok na to se k tomu vracíme s téměř stejným usnesením? No, protože problém vůbec není uzavřen. E, jednak e, evangelické hnutí, vlastně, které byly zatím, bylo za tímto zákonem, tak to nesložilo zbraně a pořád e, tam ten zákon v Ugandě je aktuální. Druhý důvod je, že v listu listopadu, ne v říjnu, a v listopadu, ano, eh, uganský deník Rolling Stone eh, zveřejnil seznam uganských homosexuálů, homosexuálů, kteří okamžitě byli pronásledováni, jejich práva byla porušená a dnes se schovávají, skrývají. Eh, takže i ústavní soud, ten zastavil mm, edici tohoto eh, deníku, ale eh, to, mm, ta honba na čarodejnice neskončila. Eh, pouze 13 afrických zemí uznává práva homosexuálů, zbytek zemí mm, má velice odlišnou legislativu a třeba Sudán, Mauritánie ještě trestají homosexuály i trestem smrti. A tím končím teď. Nedávno Mm, jsme eh, zaznamenali mm, eh, prohlášení zemí AKT, které říkají, ano, nám to trochu vadí, tento problém homosexuálu, ale mm, nechte to na nás, to jsou naše kulturní aspekty. Ne, já říkám, to jsou lidská práva, o která jde, to jsou hodnoty, univerzální hodnoty a my chceme skutečně, aby tyto univerzální hodnoty byly zachovány všude. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní kolegyně De Kaiser a jako další pan kolega Tenok. Pane předsedo, společnosti v Africe jsou většinou konzervativní. V mnoha afrických zemích bohužel eh, homosexualita je nelegální. Mnoho lidí v Africe se bojí senách podporovat homosexualitu, především ve chvíli, kdy to dělají nevrádní organizace a organizace ze západu. V některých částech Afriky mají lidé pocit, že liberální demokracie se snaží v Africe prosazovat liberální hodnoty. Ale ať je to jakkoliv, neexistuje žádné opodstatnění proti homofobii, která v Africe někde existuje. Bohužel tuto homofobii, homofobii podporují také vlády a média. Uganda je v tomto ohledu problematickou zemí. Je zde návrh zákona, který zavádí trest smrti nebo doživotí kvůli homosexualitě já a skupina ECR od, ehm, se staví proti tomuto zákonu a vyzýváme prezidenta Ugandy, aby ho vetoval. Uganda je chudá země a celá řada lidí zde musí žít eh, z méně než jednoho dolaru denně. A je nesmysl, aby tato společnost kriminálně stíhala geje. Děkujeme kolegovi Tanokovi a dále kolegyně Šáke. Děkuji, pane předsedo, komisaři, kolegové. Takzvaný návrh proti homosexualitě v Ugandě eh, plánuje eh, trest za homosexualitu mezi sedmilety a doživotím či trest smrti. Evropský parlament odmítá tento návrh Neznamená to, že se snažíme vnucovat naše hodnoty jiným státům, jak někteří říkají. Naopak přebíráme odpovědnost za porušování lidských práv a chceme bránit občany, aby byli napadáni kvůli své sexuální orientaci. A v říjnu a v listopadu místní list Rolling Stone zveřejnil jména lidí, kteří jsou údajně homosexuálové a vyzýval lidi, aby tyto eh, osoby napadaly nebo aby je pověsili. A celá řada lidí poté napadena byla. Homosexualita je legální pouze ve 13 zemích, v 38 zemích je trestná. V Mauritánii, Sudánu a v severní Nigérii lze za homosexualitu udělit trest smrti. A Nicméně země musí dodržovat eh, základní lidská práva. A eh, SVČ eh, a, Rada Evropy by se měly snažit prosazovat práva LGBT ve všech zemích světa. Děkujeme kolegyni Šákem. Nyní jeden a půl minuty kolega Romava Irueda. Zákon proti homosexuálům Eh, znamená, že se toto jednání trestá sedmi lety až do životím a to je prostě neakceptovatelné. Připomeňme si, že v Africe jenom homosexualita je legální ve 13 zemích a je to trestný čin ve 38 zemích eh, s tím, že v Mauretánii, v Sudánu a e, v severním Nigerii se to trestá trestem smrti. Proto musíme opět e, tady zde zdůraznit, že sexuální orientace, to je, e, to se rovná právu na soukromí, je to chráněno lidskoprávními nástroji mm, proti diskriminaci a je to třeba eh, propagovat a je třeba prosazovat eh, tato práva. Proto musíme mm, jasně vystoupit proti eh, všem těmto mm, útokům diskriminace na základě sexuální orientace a musíme připomenout uganským orgánům, že mají své závazky podle mezinárodních předpisů a smlouvy z Kotonu. Proto apeluji na radu a na komisi, a na další, aby využili všechny nástroje, které máme a chránili to, že e, lesbičky, gejové, homosexuálové a e, další e, budou moci uplatňovat, vykonávat svá lidská práva plnohodnotně v Ugandě. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegovi Romava i Rueda, dále kolega Kačmarek, jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, Diskriminace na základě sexuální orientace by měla být zakázána. V Ugandě je to velice závažná záležitost. Ugandu ale podporuje některé další africké země. Tyto země nechtějí, aby na ně Západ tlačil. Myslím si, že zde ale existuje um, určitá nesrovnalost a paní de Kaiser na to poukázala. Hovoříme zde ale o konceptu základních lidských práv. Něco takového ale některé africké země e, pochybňují a e, nejsou ochotni nás, náš vyslyšet. Poukazují na to, že bychom neměli zasahovat do jejich vnitřních věcí. A některé země mají dokonce trest smrti za homosexualitu. proti něčemu takovému se musíme postavit. Musíme se postavit proti takovýmto zákonům a doufejme, že tento zákon bude vetován. Mnohokrát děkujeme panu Kačmarekovi, dále kolegyně Veržia. Uganda, ano, je eh, z těch afrických států, kde homosexualita se tvrdě trestá a dokonce je to země, která je nejtvrdší v této oblasti, protože eh, pod záštitou amerického evangelismu eh, eh, začala skutečně křížovou výpravu proti homosexuálům. Je těžko spočítat počet těch, kteří byli mučeni a prezekováni z těchto důvodů. Muslimové a křesťané se vlastně sešli v této zemi, aby kritizovali, odsoudili toto Christopher Senchonchon, biskup, tomu bylo zakázáno vlastně plnit svoji funkci, protože se vyjádřil ve prospěch homosexuálu. Ten zmíněný návrh zákona ale mm, může vlastně se objevit kdekoliv, kdykoliv, může dokonce uložit až trest smrti těm, kteří jsou eh, seropozitivní nebo mají vztahy s nezletilými osobami a e, místní bulvár Rolling Stone, který vůbec nemá co dočení s, e, s běhlasným deníkem, tak ten odso, zveřejnil i adresy těchto homosexuálů, jejich plný seznam, e, což zatím provizorně bylo sice zakázáno, ale zlo již bylo napácháno, jak jsme již slyšeli. Homosexualita v Africe velice často se eh, eh, prožívá jako zlo ze západu, která, které přišlo eh, ničit hodnoty staré Afriky a celá řada je těch, kteří i žádají o azyl v evropských zemích z těchto důvodů. Takže možná bychom se měli snažit, abychom prošetřovali tyto žádosti velice pečlivě, jak by to mělo být u všech, kteří jsou předmětem mučení či pro následování represí. Děkuji paní kolegyně Veržia a nyní řečníci za jednotlivé frakce. Jako první paní kolegyně Makové na jednu minutu. Děkuji. Znepokojuje mě, že zde vystupuje a právo proti homosexuálním vztahům. Něco takového je součástí ukanského práva a, a ale eh, návrh Bahatyho by věci ještě zhoršil. A v podstatě eh, homosexualita by byla naprosto eh, zakázána. To by vedlo ke strachu a nenávisti v zemi, kde už dochází k persekuci LGBT. Lidé jsou nuceni, aby na své blízké donášeli. nesmíme dopustit, aby něco takového se v Ugandě stalo. Děkuji paní kolegyni Makovej a za, jako další pan kolega Cashman. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě hodně se změnilo v posledním roce. Tento parlament 23. listopadu opět zopakoval princip univerzální povahy lidských práv a zákazu diskriminace a e, na základě toho chceme i e, vytvářet naše partnerské vztahy. Také i apelujeme e, na to, že tyto lidskoprávní klauzule doložky by měly být součástí našich jednání, včetně o doložkám proti diskriminaci i na základě sexuální orientace. Tyto státy se rozhodly, že s námi budou uzavírat partnerské smlouvy. Máme zde země AKT, máme zde tedy smlouvy z Kotonu, máme zde ty různé preferenční smlouvy s těmito státy a vlastně to znamená, že s námi budou sdílet univerzální principy, o kterých se nedá diskutovat. A pokud nebudou chtít eh, fungovat na této bázi, a já zde apeluji tedy na komisi a radu, aby případně přijali nezbytné sankce, aby Eh, respektovali tyto principy, za kterými my stojíme. Stejně to tež platí pro to strategické partnerství s Afrikou. My chceme, aby všechny ty partnerské smlouvy, které máme, tak abychom tam měli ty doložky o zákazu diskriminace na jakémkoliv základě, včetně sociální, sexuální orientaci. Já mám minutu 30 vteřin, pane předsedo. To není žádný kolonialismus. Zde hájit práva ostatních lidí. Lidská práva jsou nedělitelná a univerzální a hájit je to znam, hájit je to eh, znamená nechovat se jako komplic porušování. Kdokoliv v Africe, kdo se probudí a řekne eh, dnes eh, jsem zjistil, že jsem homosexuál, tak jeho život bude ohrožen a bude ohrožen i život jeho rodiny. Takže prosím, představte si, vžejte se do kůže těchto lidí a chtě, musíme chtít tedy hájit práva těchto osob. Vielen Dank, Děkuji panu kolegovi Kešmenovi. Jistě já jsem eh, já ho propím o omluvu, protože jsem ho předčasně přerušil a nyní má slovo paní kolegyně Tajn na jednu minutu. Vážený pane předsedající, Umluva o lidských právech OSN, Evropská umluva o ochranu práv lidí a základních práv, stejně tak listina základních práv EU zakazují diskriminaci na základě sexuální orientace. Evropská unie má v této oblasti závazky nejenom uvnitř EU, ne, my máme i interna- mezinárodní závazek když jednáme s třetími státy, my musíme tady neustále kritizovat, eh, pokud situace není uspokojivá a Uganda má s námi dohody o partnerství, je finančně podporována z Evropského rozvojového fondu a proto máme právo se vyjádřit, pokud takovéto třetí státy nedodržují eh, vlastně mm, doložky lidských práv, které jsou obsaženy v dohodách o partnerství a proto tedy Uganda musí respektovat mezinárodní standardy lidských práv, eh, protože Uganda podepsala dohodu s Kotonu, která upravuje naše spolupráci se zeměmi AKT. Již minulý rok jsme vlastně vyzývali Ugandu v našem usnesení, aby nepřistoupila k zákonu, který kriminalizuje eh, homosexuální osoby. O rok poté nyní se situace ještě zhoršila. Takovýmto lidem hrozí strašné tresty, vysoké tresty až trest smrti. Já sama jsem společně s ugandskými občany demonstrovala. Bylo to v květnu tohoto roku, nic to nepřineslo. A chci ještě jednou zde zdůraznit, že Evropská unie je jednoznačně proti homofobii a proti trestu smrti. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Tajn a jako další má slovo pan kolega Čarněcký na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, je to zajímavá, důležitá diskuse. Jsou to dvě základní otázky. Za prvé, Uganda není ostrovem diskriminace ve svém regionu. Jsou zde i jiné země, které nedodržují lidská práva. Myslím si, že to jsou tři čtvrtiny zemí v Africe. Tyto země mají velice eh, tvrdý právní systém vůči homosexuálům a často zde dochází k diskriminaci. Není to problém jenom Ugandy, je to problém celého kontinentu a celé africké kultury. A za druhé, samozřejmě, Uganda není zemí, která by nejlépe chránila lidská práva v Africe. Je to ale jenom eh, jedna část většího problému, který musíme řešit a o kterém musíme hovořit. Děkuji panu Černeckému, kolega Obermeier zde není. Dostáváme se k dalším řečníkům. Paní Kretu, jedna minuta. Mulțumesc. Rezoluția noastră vizează... Děkuji. Naše usnesení se zabývá vážnými porušováními lidských práv. Bohužel je tomu tak, že v Africe je homosexualita trestná. Již se to zde zmiňovalo. 38 afrických temí to pokládá za trestný čin a pouze ve 13 afrických zemích je homosexualita legální. Ta výše trestu jde od sedmi let až po doživotí a některé země přistupují dokonce k trestu smrti. To je závažné porušení lidských práv. Tento denník, tento list vyzval k tomu, aby tito lidé byli pověšeni. To tedy ukazuje, že zde máme opravdu ještě velkou, vysokou míru homofobie. Nechceme, aby nám někdo vyčítal, že my oktrojové oktrojujeme naše evropská práva. Ne, my chceme chránit lidská práva, to je hlavním cílem EU. A myslíme si, že Evropská služba pro vnější akce a ostatní orgány by měly posputovat rozhodněji, odhodlaněji, tak, abychom při vyjednávání mezinárodních dohod i s Ugandou byli rezolutnější. Děkuji, děkuji kolegyně Kretu. A nyní se dostáváme k postupu k HDI a slovo dostane kolega Treta. Mulțumesc mult, domnule președinte Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jste v parlamentu, už jsme hovořili o Ugandě a homosexualitě před několika měsíci a od té doby se neudálo nic významného. Někdy říkáme, že žádné zprávy dobré zprávy, ale v tomto případě to neplatí. Ještě se nehlasovalo o zákoně Bahatyho, ale tento zákon zároveň nebyl ještě stažen. V současné době se jim zabývá výbor pro právní záležitosti. A bohužel navzdory mezinárodnímu tlaku tento návrh zákona nebyl stažen. Velice závažná otázka je kampaň proti homosexuálům která probíhá v Ugandě. Doufejme, že ale eh, výsledek našeho úsilí bude dobrý a že nakonec eh, zvítězí negestrimace. Nyní posledním řečníkem je pan kolega Higgins v rámci HDI. Děkuji, pane předsedo. Nenávistná kampaň v Ugandě proti gejům a lesbám je skutečně strašná. Probíhá zde homofobická kampaň, kterou vedou média a některé oblasti. Celá řada homosexuálů a lezeb žije ve strachu a pronásledování v této zemi. Politici často také využívají tuto otázku proto, aby podporovali nenávist. Já se klaním před eh, odvahou eh, homosexuálů a jejich vůdců v Ugandě, kteří eh, se snaží bojovat proti této homofobické kampani. Tato homofobická kampaň šíří lži o homosexuálech. Musíme vyslat jasnou zprávu. Ugandské vládě. Musíme podporovat aktivní solidaritu se všemi organizacemi v Ugandě, které prosazují práva homosexuálů. A musíme jim pomoci v tomto boji za spravedlnost a lidská práva a za základní právo být tím, kým jste. Děkuji kolegovi Higginsovi a na závěr naší rozpravy vystoupí pan komisař Spíbalks ve jménu komise. Pane předsedo, dámy a pánové, návrh toho protihomosexuálního zákona, to v nás vzbuzuje závažné lidskoprávní pochyby. Ochrana eh, práv eh, tedy homosexuálů, lesbiček a transexuálů, to je priorita pro EU. Já plně sdílím vaše obavy zde ohledně těch persekucí, ale i ohledně jiných zemí, nejenom Ugandy, kde mají také takovou to diskriminační legislativu proti těmto lidí, nebo to tam zvažují, že ji přijmou. Komise má za to, že kriminalizace homosexuality, tak jak se to předvídá v tomto návrhu zákona, to uh, Eh, eh, mm, znamená, že je třeba povolat Ugandu ke splnění svých povinností, které vyplývají z příslušné umluvy OSN. Máme zde i mm, prohlášení OSN o sexuální orientaci a eh, genderové identitě. Takže i e, my e, a šéf naší tedy mise, mise komise e, apeloval několikrát na ministra zahraničí, premiéra, ministra spravedlnosti Ugandy i vedl různá neformální jednání i jednal s Komisí lidských práv uganské vlády to, že Rolling Stone 2.10.2010 zveřejnili seznam s fotografiemi, jmény, adresy, jména tedy těchto lidí, které oni identifikovali jako homosexuály a apelovali na jejich persekuci, to je hrůzný akt, který ohrozil život těchto lidí, což zcela odsuzujeme. Delegace Evropské unie nadále situaci bedlivě monitoruje spolu s ambasádami, e, zastoupeními členských států v Ugandě i s našimi partnerskými zeměmi jako Norsko, USA i s úřadem Vysokého komisaře pro lidská práva. Eh, tato věc hm, se řešila i v té technické pracovní skupině pro lidská práva, což je právě to fórum pro hm, eh, monitoring hm, a pro eh, intervence v kauzách lidských práv v Ugandě. Komise hodlá neustále znášet tento problém, který se týká návrhu zákona a persekuce těchto lidí při každé příležitosti, která vznikne. Komise bude nadále podporovat i místní organizace lidských práv v jejich úsilí eh, eh, změnit postoje lidí v zemi a zlepšit právní stav těchto lidí. Děkuji. Děkuji panu komisaři Piebalksovi a na závěr naší rozpravy chci říct, že nám byly předloženo šest návrhů usnesení ze strany frakcí. Tímto končím rozpravu. A nyní se doch, dostáváme k další